Eh, vážení kolegové je mi potěšením přivítat zde předsedu komise africké unie musu fakiho mahamata. Pane předsedo, jste prvním předsedou Komise Africké unie, který osloví tuto plenárku. Afrika je pro Unii prioritou sdílíme řadu hodnot, ale také výzev, a to jak bezpečnost, migrace, nezaměstnanost, klimatické změny jsou naše společné priority a proto musíme posílit naše strategické partnerství a spolupracovat jako rovní s rovným. Proto, abychom našli konkrétní řešení eh, problémů a starostí našich občanů. Já vítám úsilí Africké unie eh, v jejím boji proti terorismu. Naše spolupráce je zásadní v oblasti Sahelu, v oblasti jezera Čadu, eh, v africkém rohu nebo v Libii. Máme společný zájem na tom, abychom zvládli migrační toky, Eh, bojovali proti obchodování s lidmi, zajistili prevenci radikalizace. Je také nezbytné vytvářet pracovní příležitosti pro africkou mládež v Africe. Takže musíme rozvíjet silnou ekonomickou diplomacii a více a lépe investovat na tomto kontinentu. Eh, musím říci, že mám velké obavy z potravinové krize a hladomoru, který řádí v řadě afrických regionů a zítra během eh, eh, návštěvy generálního tajemníka OSN ve Štrasburku budu hovořit, s, eh, tedy budu s ním hovořit o této humanitární krizi a jsem přesvědčen, že musíme posílit naše vazby na africké státy, ale také na interinstitucionální úrovni se sesterskou Africkou unii. Pane předsedo, máte slovo. Pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, vaše excelence, dámy a pánové. Je mi potěšením, že jste mi umožnili promluvit před vaším prestižním schromážením, které zastupuje evropské národy v jejich rozmanitosti. Partnerství Afriky a Evropy posílené od našeho prvního samitu v Káhyře v roce 2000. Prošla celou řadou zásadních etap. Jsem přesvědčen, že příští listopadový summit, který nyní připravujeme, bude představovat novou etapu na cestě k radostné budoucnosti našich národů dvojice, eh, tandem Evropa-Afrika eh, mají eh, dlouhé dějiny, kdy v minulosti se setkávalo světlo a stín, ale v dnešní době jsme hrdi na aktivitu a dynamiku našich vztahů, jakož i příslibu modrého horizontu došlo k celé řadě eh, jaksi významných kroků mezi oběma břehy. Egypt, Řecko, Fénicie, Řím, Kartágo eh, již po staletí eh, utkávaly mezi našimi kontinenty nerozborné vazby. Kolonizace po dobu dvou staletí postavila proti sobě naše kultury a civilizace, které se tak liší ve své spiritualitě i ve svých eh, základních dogmatech, ale tak podobná ve svém eh, humanismu a, a touze po svobodě. Kolonizace Afriky evropskými mocnostmi představovala rozhodně kontroverzní období našich společných dějin. Eh, dominance, eh, zotročení, eh, což je strašné pošlapání lidské důstojnosti. To jsou věci, které nezmizí jako zázrakem. Významní básníci eh, tyto, toto období eh, zaznamenali v nesmrtelnosti a eh, myslitelé Afriky i Evropy interpretovali různým způsobem toto období našich dějin a politici odsoudili kolonizaci a e, z dekolonizace učinili paradigma svých osvoboditelských linií. Všichni z toho vyvodili odpovídající ponaučení, tak aby se toto už nikdy neopakovalo. Nicméně, já jsem dnes nepřišel hovořit jen o minulosti nebo obracet nůž v ráně ale taky se nechci nechat ukolébat iluzí o budoucnosti eh, kontinentu bez ohledu na jeho minulost nebo na jejím základě. Já jsem chtěl na úvod svého vystoupení především zdůraznit eh, nesmazatelné stopy eh, v kolektivní paměti afrických národů. Dějiny našich vztahů, tak jako každé dějiny plné vášně, a e, e, ohně nebyly jenom e, stinné, docházelo také k plodné výměně, k ovlivňování se kulturně, duchovně a k emancipačním vlivům Toto potkávání v průběhu staletí vedlo k eh, přenosu také vašeho i našeho civilizačního dědictví. Dámy a pánové, naše mezinárodní eh, okolí a prostředí se překvapivě rychle obnovuje a mění, objevují se nové mocnosti, hledají své místo v multipolárním světě, nové výzvy se objevují a jedinou naději na trvale udržitelné řešení spočívá v kolektivním a solidárním přístupu. Při této restrukturalizaci geostrategického světa, který je značně globalizovaný, Evropa a a Afrika nevyhnutelně eh, spolu musí strategicky spolupracovat vzhledem k společnému osudu, který je spojuje. Eh, jejich dějiny a odlišné, ale navzájem se doplňující hodnoty, geografická blízkost činí z, z nás navzájem eh, partnery, kteří spolu musí spolupracovat. Dámy a pánové, proto, aby naše partnerství mohlo vzkvétat a přinášet plody, musí spočívat na solidních principech a odpovídat eh, svému mnohodimenzionálním eh, rozměrům a vizionářským představám, jakož i e, globální expanzi. E, vzájemná úcta, rovnost, svoboda, solidarita, to jsou e, klíčové body silného, solidního a vzájemně prospěšného partnerství. Afrika si vypracovala ambiciozní agendu na následujících pět let za účelem vybudování integrované, prosperující mírové Afriky. A když eh, si porovnáme naše agendy, vidíme tady celou řadu eh, priorit, eh, strategie Afrika, Evropa v partnerství, jehož desáté výročí nyní slavíme. Agenda 2063 je Eh, tedy eh, hlavním vodítkem naší cesty do budoucna i základem mezinárodní spolupráce v rámci strategického partnerství. Přestože Afrika byla a zůstává místem řady konfliktů, eh, krvavých konfliktů, jež většina se nachází v africkém rohu, v oblasti Sahelu, v okolí jezera Čad a v centrální Africe. Eh, vidíme nicméně i příslip v budoucnosti, bohatství, eh, nerostné, eh, mořské, orná půda, vitalita mladé populace, to jsou základní trumfy a dobré řízení, statečné a odhodlané řízení integrace Afriky, obchodní pobídky, Eh, odstraňování celních překážek, eh, inovace v zemědělství, obnovitelné zdroje v technologiích a ve službách. To jsou hlavní eh, základy očekávané obnovy. Míra růstu zůstala v posledních letech udržena na poměrně dobrém tempu a důležitý je náš boj proti korupci, beztrestnosti, plítvání plítvání a defraudování veřejných peněz. Z tohoto pohledu pro nás prioritou je aplikace odpovídajících nástrojů přijatých kompetentními orgány naší Unie a jejich dodržování členskými státy a závazky, eh, dodržování závazků, které přijali. Reforma Africké unie, na které eh, se rozhodlo v lednu 2017 na samitu, to považujeme za šanci pro naší obrodu tak, abychom e, svou organizaci řídili vlastními silami a proto apelujeme na posílení e, pozitivních tendencí, které pozorujeme. Náš kontinent e, musí využít všechny své silné stránky proto, aby odboural sociální dramata, jim čelí v důsledku suchomo, sucha, hladomoru, ozbrojených konfliktů a porušování lidských práv. Tyto konflikty a krize eh, staví eh, mezi naše hlavní priority eh, mír. Do roku 2020 bychom chtěli umlčet zbraně a za tímto cílem jdeme odhodlaně. Boj proti terorismu, džihadismu a radikalismu jsou základem našeho závazku v prospěch míru, bezpečnosti a stability, kterému věnujeme trvalé úsilí eh, v zájmu eh, prevence i řešení a rekonstrukce eh, po konfliktech. Velice oceňujeme mnohostranou podporu ze strany Evropské unie v tomto boji, především díky mírovým nástrojům. Dámy a pánové, všechny stávající expertízy i výhledy do budoucna ukazují, že Afrika je tím regionem, který nejvíce trpí poškozením životním prostředím a klimatickými změnami. E, negativní dopad na faunu a floru někdy ome, e, omezuje a ničí nevratným způsobem samotnou možnost života na velkých oblastech konflik- eh, eh, eh, Afriky. A Afrika je eh, kontinentem, který nejméně znečišťuje a přesto nejvíce trpí klimatickými změnami. Proto je třeba připomenout, že Afrika eh, využívá jenom malou část mezinárodního úsilí v snaze eh, o, omezit e, hrozbu klimatické změny. A toto je tedy také oblast posílení našeho partnerství, e, kterou musíme lépe zpracovat a prosadit. V souvislosti s tímto požadavkem je spojeno také otevření prostoru pro soukromé odvětví v Africe. Evropská obchodní výměna s Afrikou se v poslední posledních letech zvýšila o 50 s tím, že celkový objem soukromých investic z Evropy představuje 200 miliard eur ročně. E, podniky e, jsou těmi, kdo vytvářejí bohatství, e, zaměstnanost a prosperitu. Klíčová role v, v rozvoji společnosti soukromého sektoru eh, zastává samozřejmě také významnou roli v našich strategiích. Jsme si vědomi potřeby eh, nového ekonomického řízení a to nás podporuje ve vytváření zón eh, volného obchodu. A toto vědomí nás činí pozornými myšlenkám investic, soukromých investic a jakéhosi Marshallova plánu pro Afriku, kterou podporuje německé předsednictví G20, které bych za to chtěl poděkovat a velice podporujeme tedy tyto mm, eh, návrhy. Africká mládež představuje více než 60 populace. Ženy představují více než polovinu obyvatelstva Afriky. Mládež a genderová dimenze představují eh, transverzální prioritu eh, pro nás i naše partnery. Otázka migrace. Eh, velká část naší mládeže v Africe představuje dvojí výzvu. Někteří se vrhají eh, zaslepeně na eh, bárky eh, a, mm, a samozřejmě na druhou stranu e-, evropské země jsou zaplaveny těmito lidmi a e, toto je e, potřeba řešit rozvojem Afriky, tak abychom naší mládeži mohli nabídnout lepší budoucnost v Africe. A tady existuje zatím ještě nevyužitý prostor pro spolupráci v společném e, zájmu našich dvou kontinentů diaspora kterou vnímáme jako šestý africký region, kromě severu, jihu, východu, západu a střední Afriky. E, v naší agentě zaujímá významné místo a přispívá k rozvoji kontinentu i intelektuálním a finančním zdrojům. Dámy a pánové, Zdůraznil jsem oblasti pro partnerství, které nám jsou společné a představují eh, hlavní část eh, poselství, které jste eh, vyslechli, ale nebylo by to všechno, pokud bych vám upřímně bez zastírání nepoložil základní otázku, jsou vazby mezi univerzalismem našeho partnerství a jeho relativismem celá řada otázek, jakmile jsou položeny, vedou k určitým niancím nebo rozporům mezi Evropou a Afrikou a není v mé povaze ani v politické filozofii, na jejímž základě hlavy států a vlád mě zvolili, abych zastával konflikt civilizací, kultur a náboženství. Mým krédem v této oblasti je dialog, hledání koncenzu, vzájemné poznávání, porozumění, solidarita civilizací, kultur a náboženství. A já pléduji ne za stavbu zdí, abychom se chránili před sebou navzájem, ale stavbou mostů proto, abychom s druhými eh, žili v, v souladu a s společenstvích. Budováním mostů nebudujeme jednotnost a negaci rozdílů. Naše diverzita je motorem našeho života, rozvoje, dynamiky. Bylo by nespravedlivé, nedůstojné a škodlivé eh, eh, jak si obcházet tuto plodnou diverzitu. Afrika má své pohledy na celou řadu témat. Jsou to otázky mezinárodního trestního práva a univerzální pravomoci, vztahu mezi spravedlností, mírem a usmířením. Samozřejmě heslo často opakované pro řešení afrických problémů africkými cestami nemůže e, e, být e, záminkou pro politické chyby, ale nicméně musím e, připomenout e, žhavou novinku a mohu s potěšením e, konstatovat, jak v africká občanská společnost je mobilizovaná a aktivní ve všech oblastech naší spolupráce. A vážené poslankyně a poslanci, možná jsem přetížil jaksi e, naši spolupráci, ale dovolil bych si slovy Jules Verna říci, že nic velkého by se nevykonalo, kdybychom neměli přehnané naděje. Takže dámy a pánové, mohu vám říci, že máte proti sobě otevřené srdce, otevřenou mysl a odhodlanou e, ruku Eh, eh, děkuji vám za vaše pozvání a dovolte mi, abych vám děkoval, poděkoval za vaši laskavou pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Jak vidíte, už teď budujeme ty mosty mezi Evropskou a Africkou unii. Viděl jste, že poslanci povstali, aby vám poděkovali za vaše slova. A teď se musíme dát do práce pragmaticky na usilovně spolu s paní Mogherini, která je naší představitelkou zahraniční politiky, můžeme udělat dobrý kus práce. Evropský parlament je silně angažovaný v této oblasti, je potřeba budovat mosty ekonomické, politické i v oblasti dopravy. Vždy jsem se stavil příznivě k výstavbě eh, transevropských eh, eh, magistrál i transafrických magistrál, které nyní budujete. Je potřeba hodně společně pracovat a já jsem optimista, ale je třeba také mluvit jasně. My nemůžeme vyhrát výzvu, kterou představuje terorismus, a nevyřešíme problém imigrace, když Evropa a Afrika nebudou spolupracovat. A proto musíme posílit tyto vazby a říkám to našim přátelům Evropanům, musíme stále pohlížet na Afriku nikoli evropskými brýlemi, ale africkými brýlemi. A v tom spočívá přátelství mezi námi. Takže jste vždy vítán v Evropském parlamentu a děkuji vám.